protože budeme potřebovat větší úsilí, více se zmobilizovat, ale i větší eh, eh, pochopit, pochopení pro finanční kontroly. Ber. Prosím. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, spoštovani gospod